prezident. Ich eröffne die Sitzung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben zunächst. Milé kolegyně a milí kolegové, nejdříve je zde žádost, která se týká jednacího řádu od kolegy Austrevičů se. Prosím, pane kolego.